Děkuji, budeme pokračovat eh, podle programu stručná prezentace několika zpráv a první se týká Evropské obrané unie a slovo má na čtyři minuty pan Paete. Pane Paete, máte slovo. Děkuji, milí kolegové.